Uh, Vážení kolegové z výboru ITRE, jsem rád, že jste se dostavili. Alespoň je tady dobrý počet, ale doufám, že většina kolegů se dostaví později. Eh, takže já bych asi počkal dvě až tři minuty, než dorazí všichni. Děkuji. Good morning. Dobrý den. Ještě jednou vás eh, vítám na eh, třetí části zasedání eh, našeho výboru ITRE. A dnes je na programu výměna názoru o provádění primy. Je to velmi důležité téma uzavírání mezinárodních dohod Eh, jedná se o veřejno-veřejné partnerství a týká se to třetích zemích, čím se to komplikuje. Ale v budoucnosti by to mohlo být velmi užitečné, eh, protože ty eh, státy, které se zatím nezúčastní Horizonu 2020, tak musí vyjednat dohodu o vědecké a technologické spolupráci s Evropskou uní, tak aby mohly se zúčastnit primy. Komise ukončila jednání ve čtyřech případech Alžírsko, Egypt, Jordánsko a Libanon, čtyři země. A parlament musí dát e, souhlas k těmto e, dohodám, tak aby tyto dohody mohly vstoupit v platnost. A počítá se s tím, že Prima začne fungovat od ledna 2018, tedy za e, méně než tři měsíce. Takže čas nás tlačí. Paní Sakorafa je naší zpravodajkou. Eh, prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, pane eh, předsedo, milí kolegové. Mm, co se týče nových eh, partnerství v oblasti vědecké a technologické, tak eh, tady toto bylo přijato eh, většinou. Jedná se o článek 185 smlouvy a jedná se o konkrétní oblasti, tedy Středozemní moře. a v roce 2018 začne platit. E, tato dohoda je potřeba, abychom e, nalezli e, řešení pro udržitelnost, pro bezpečnost a také pro zemědělství. Také se zde počítá s ochranou spotřebitele je důležité také, abychom podpořili udržitelný eh, růst v těchto zemích v rámci těchto partnerství a je důležité také eh, skoordinovat eh, programy pro výzkum a inovaci v rámci více, tedy přístupu z, z různých dimenzí. Jedná se o zabránění občanských válek, nestability, Eh, fundamentalismu, eh, přírodní katastrofy a tak dále. Eh, také je důležité, aby se zdroje obhospodařovávaly udržitelně, to je důležité pro komisi, a tak, aby lidé nemuseli opouštět své domovy. A souvisí to také s humanitární krizí. Je důležité, aby se lidé mohli vrátit do svých eh, domovů. Eh, samozřejmě musíme snížit eh, migrační tlak, proto je potřeba investovat do infrastruktur, tak abychom zabránili e, takovéto migraci. Proto je to tedy krok správným směrem. Milí kolegové, kolegyně, já jsem vždy poukazovala na to, že e, toto e, je e, velmi dobrý příklad vědecké diplomacie Evropské unie a je to tedy velmi dobrý příspěvek k inovaci a pomáhá to třetím zemím, aby společně spojili své síly a aby prokázali, že spolupráce s Evropskou uní se vyplatí. 11 členských států a pět třetích států. E, ty jsou zmíněny e, v článku 2. E, v těchto případech se podepsaly dohody ohledně vědecké a technologické spolupráce. A s těmito třetími státy, které tady byly zmíněny, tak byly podepsány, vyjednány dohody třeba s, tedy s Alžírskem, Egyptem, Jordánskem a Libanonem. A dohody byly vyjednány a teď jde o to, abychom ukončili legislativní řízení, tak aby e, tady tato účast byla umožněna od roku 2018, tedy konkrétně od ledna. E, děkuji vám, paní zpravodajko, a nyní bych chtěl požádat zástupce politických skupin za EPP Rubik. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já vítám eh, tuto iniciativu Evropské unie, eh, rovněž jménem Evropské lidové strany. Pro nás je důležité, abychom zlepšili odpovídajícím způsobem vědeckou práci a právě tady v těchto zemích, které tady byly zmíněny, existuje šance, abychom byli aktivnější a pokud to má vstoupit eh, v platnost v lednu 2018, tak to představuje velkou výhodu. Co se týče Jordánska, tak eh, tam existují dobré kontakty a eh, v Jordánsku se konalo vědecké fórum a to by mělo být, měla být taková platforma pro Evropskou unii, tak aby se mohla posílit vědecká spolupráce. Eh, Také jsme se zúčastnili fora STS v Japonsku. Eh, to je určitě velmi zajímavé, eh, protože tam bylo 12 nositelů Nobelových cen, kteří řešili globální problémy. Také v popředí diskuze byly rozvojové cíle. Co se týče cílů udržitelného rozvoje, důležité, abychom je měli pořád na zřeteli a zde si eh, myslím, že výbor ITRE musí stanovit eh, ty svoje priority, co se týče energie, výzkumu, vývoje. A právě tato spolupráce s těmito zeměmi je z toto důvodu eh, důležitá. A 17. května Příští rok eh, se pokusíme společně s Forem STS posílit mezinárodní platformu a proto si myslím, že tento program je pro nás tak důležitý a můžeme tento program proto jen podpořit. A nyní za SAD paní Cabaron Luis. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla úvodem říci, že jsem velmi ráda, že program Prima pokračuje a že se zde uznává úloha parlamentu během posledních let, tak aby se tento program uskutečnil a jak je důležité, co se stalo minulý červenec. Proto jsem velmi spokojená. Také z důvodu toho, že komise podepsala mezinárodní dohody s Alžírskem, Egyptem, Jordánskem a Libanonem, a proto e, jsem velmi spokojená. Jedná se o 11 e, evropských e, zemí, 8 ze Středomoří a budou se snažit nalézt řešení pro 180 milionů osob, které žijí ve Středomoří, kteří nemají přístup k vodě nebo mají problémy se zabezpečením dodávek potravin a je důležité, že tento program je příkladem vědecké diplomacie, přispěje to k míru a ke zlepšení znalostí. Tento program má velmi vysokou evropskou přidanou hodnotu, už se o tom hovořilo při revizi Horizonu 2020, toto se musí vždy zohlednit, aby e, tyto e, programy a podobné by měly mít tyto otázky v popředí. Eh, doufám, že parlament bude nadále informován, až eh, dojde k uplatňování eh, tohoto partnerství a mm, přejeme si v SAD, aby toto byl velký úspěch. A nyní pana Maria za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. Program Prima je opravdu z mnoha pohledů zajímavým programem. My jsme se několikrát už vyjádřili k tomuto eh, programu, eh, pokud jde o strukturu tohoto programu. Měli jsme také určité pochybnosti, eh, pokud jde o konkrétní problémy, třeba oblast působnosti. Ten cíl je zcela jistě důležitý. Cíl tohoto programu musíme posílit vědeckou diplomaci, v rámci spolupráce s třetími zeměmi v oblasti, jako je energie, výzkum a technologie. A také přístup k vodě. A také to souvisí s tím, aby se snížil migrační tok do Evropy. Eh, chudoba, klimatické změny eh, vedou ke značným migračním tlakům. My jsme toho názoru, že eh, tato úsilí jsou eh, dobrou variabilní geometrii. Týká se to osmi členských států, ale tyto cíle se týkají všech, tedy eh, zmírnění migračních toků nejenom Řecko, Itálie, Španělsko, těch se to týká ale i jiných zemí a proto si myslím, že bychom měli mít komplexní přístup a e, všechny členské státy by se toho měly zúčastnit. Rovněž tady jde o posílení nevládních e, organizací. A tady máme mnoho dotazníků, jakým způsobem by toto fungovalo, především e, v těch projektech rozvojové spolupráce, jak to vypadá v Řecku a v Itálii. Protože když se jedná o to, aby se prostředky eh, nedávaly těmto nevládním organizacím. Je důležité, aby se tyto prostředky eh, využily správně a aby nebyly samoučelné. A rovněž máme pochybnosti, pokud je účast Turecka. Hmm, ta si myslíme, že není úplně užitečná. rovněž eh, mnoho eh, migrantů je eh, napojené na otázku Turecka, ale je potřeba, abychom tyto smlouvy měli s Egyptem, s Jordánskem a tak dále a je důležité, aby Evropský parlament byl pravidelně informován. A my potom předložíme pozměvací návrhy. Ale v každém případě by to mělo být dokončeno do konce roku, tak aby to mělo smysl. Děkuji. Pan Věrnic, zastupující ALDE. Za Pavla Telečku. Podporuji ustavení partnerství pro výzkum a inovace ve středomorské oblasti. Takzvaná prima od samotného začátku a je to program, který nejenom, že může pomáhat inovacím v oblasti zemědělství, potravinových eh, systémů zemědělství, ale má i další uh, důležité funkce. Tím, že umožníme tomuto programu růst a vytvářet výsledky, zlepšíme kvalitu života, budeme hledat uh, řešení některých naléhavých problémů a přizpůsobení se klimatickým změnám, ale také napomůžeme dialogu mezi Evropskou unii a třetími státy ve Středomoří. V červenci 2017 jsme dospěli k dohodě s radou a komisí, eh, pokud jde o finální změní toho návrhu. A jakožto stínový zpravodaj eh, k této eh, složce Pavel se domnívá, že není důvod, aby tento program byl zahájen a žádám, aby Evropský parlament tomu vydal svůj souhlas, tedy bilaterální dohody s Egyptem, Libanonem, Alžírskem, vzhledem k drtivé eh, eh, převaze pro eh, tento projekt klíčových, klíčových stran a výborech. Doufám, že bude tento, tento projekt podpořen. Děkuji za zelené, pan Turmeš. Já se domnívám, že toto je skutečně skvělá iniciativa, že bychom měli poděkovat nejen komisi, ale také našemu parlamentu za rychlou implementaci. Klimatické změny a e, všechny studie dokazují, že to bude velká zátěž pro lesy, zemědělství, pitnou vodu e, ve všech těchto zemích. Takže skutečně je důležité, aby probíhala vědecká spolupráce, aniž by to bylo příliš spolitizováno. A, uh, Měli bychom eh, mít byli, měli bychom skutečně si uh, gratulovat za každého migranta k, eh, ve Středomoří, který, uh, který bude zachráněn, který neutone. Děkuji. Paní Ajuzo. Děkuji vám, pane předsedo. Už eh, tady bylo eh, řečeno mnohé, ale to, co řekl kolega, to nesouvisí eh, s migrací. Jedná se o program vědecké povahy a řeší se tam environmentální záležitosti. To, že prima je důležité, to už jsme schválili. No, co tady jde, je, že ty eh, třetí země, které nejsou eh, součástí eh, Horizonu 2020, tak podle článku 1 odstavec 2 aby se mohli zúčastnit, tak musí podepsat mezinárodní dohody každý za sebe z EU. EU na tom a pracuje od července 2017 už eh, jsou dokončeny dohody s Alžírskem, Egyptem, Jordánskem a Libanonu. Pracuje se na dohodě s Marokem a eh, komise poslala a parlament eh, dostal oficiální informaci o těchto dohodách a potom ještě chybí Maroko a oficiální dokument bude zaslán radou a právní službou a právní služba Evropského parlamentu navrhne, aby výbory ještě se eh, formálně nevyjádřily, nedávaly formálně souhlas, ale my eh, v zásadě plně souhlasíme, aby tyto dohody byly schváleny, tak aby Prima mohla fungovat od ledna 2018. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Zorinor. Děkuji vám, pane předsedo za dobré zprávy. Za dobré zprávy, pokud je implementaci těchto eh, programů eh, pro Středomoří, které zmobilizují 400 milionů eur, jež budou zasvěceny zásadním cílům, jako je zajištění zasobování vodou a potravinami. To jsou otázky, které vždy byly určující, ale které dnes jsou ještě akutnější než kdy dříve, v důsledku klimatických změn stávají se stále více strategickými prioritami. A e, e, lze eh, říct, je důležité, aby eh, nedošlo k žádným, další, k žádným spožděním při implementaci. Chci poděkovat za všechnu práci parlamentu a při vyjednávání mezi parlamentem a radou. Ten finální program je daleko lepší než ten, který nám byl předložen. Na začátku si vyzdvihnout eh, také to, že, bylo už, že se už podařilo uzavřít smlouvy s Egyptem, Libanonem, Jordánskem a alžírském. A já e, myslím, že je potřeba dál pokračovat v těch e, zásadních e, otázkách, kde je potřeba ještě zlepšit věci v radou. Je potřeba, aby jednak princip priority financování nebyl ztracen ze zřetele a dále, abychom mohli financovat výzkum založený na potřebách a na postupech. To jsou všechno pokroky, které se nám podařilo dosáhnout v rámci vyjednávání. Nyní je potřeba, abychom nic nezdržovali. Zprávy jsou pozitivní a je zásadní, aby to všechno nyní mohlo být uvedeno do praxe. A do, dobrá kolegové, nyní bych chtěl požádat zástupce eh, Evropské komise paní Kristina Russo, eh, která vede DG pro výzkum. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno, všechny vás zdravím. Jsem nesmírně potěšena, že mohu být dnes na výboru ITRE a že vám eh, mohu eh, říci více o těchto jednáních, které jsem dojednávala sama. Chci poděkovat vám, pane předsedo, celému výboru za, eh, za tuto práci na přijetí základního aktu Prima. A jsem ráda, že pana Korafa byla jmenována také zpravodajkou pro tyto dohody. Já se domnívám, že eh, s poslanci tohoto parlamentu vyjádřili, jak je významné, eh, významný je projekt Prima eh, z, z hlediska řešení těch základních příčin ehm, problematiky z hlediska růstu a vytváření pracovních příležitostí a z hlediska diplomatického. Takže já myslím, že tohle všechno si uvědomujeme. Jak bylo zmíněno, základní akt Prima byl schválen v červenci loňského roku a momentálně, nebo v, v době tedy přijetí tohoto základního aktu, jsme zahájili oficiální vyjednávání s tím, že tato jednání, mohu říci, že byla uzavřena velice rychle a úspěšně se čtyřmi zeměmi, s nimiž bychom měli mít dohody, což je Jordánsko, s Jordánskem jsme iniciovali tuto dohodu 10. července a podepsání se předpokládá na fóru v listopadu, 10. listopadu a e, já samozřejmě beru na vědomí to, co řekl pan Rubik. Takže každopádně chci také potrhnout význam tohoto uh, fóra v kontextu uh, výz, spolupráce v oblasti výzkumu a inovací. Alžírsko, tam uh, rovněž došlo uh, k uh, velice pozitivnímu vývoji přijetí 11. července. Iniciovali jsme tuto uh, dohodu a s Libanonem uh, tam byla také v jednání velmi rychlá a byla uzavřena 18. července Dohoda s Libanonem byla iniciována eh, zde v Bruselu a s eh, Egyptem to trvalo trošku déle, ale jenom o pár týdnů a jednání byla uzavřena 28. července. Jak bylo zmíněno, paní Ayuso samozřejmě právní služba parlamentu, by se eh, ráda podívala více zblízka na podrobnosti těchto dohod. Ale asi nebudete překvap, vás nepřekvapí, že obsah těchto jednání v podstatě je jen přebírá obsah základního aktu prima. Takže já doufám, že eh, to vyjednávání bude postupovat rychle a že budeme moci eh, rychle, rychle zpět eh, k, ke zdárnému konci. Pokud jde o Maroko, tak na základě úspěšného jednání s těmi čtyřmi výše zmíněnými státy komise 11. srpna schválila návrh pro, ohledně rozhodnutí Rady pro eh, podpis těchto dohod a eh, uzavření těchto dohod s těmi čtyřmi zeměmi. A 25. září Rada povolila podpis za eh, Unii, za, eh, tedy těch dohod prima a tyto dohody byly eh, velmi rychle předloženy Evropskému parlamentu a jak jste zmínil, pane předsedo, nyní jde o to, abychom měli souhlas parlamentu předtím, než rada bude moci toto rozhodnutí přijmout. A jak jste rovněž zmínil, je také důležité, aby tento celý proces proběhl rychle, tak aby tyto státy se mohly účastnit práce Prima od samého začátku eh, v roli rovných partnerů, což také šlo od začátku této iniciativy. A ještě k Maroku tedy. Eh, jednání s Marokem se také již konala, byla jsem sama v Rabatu již dvakrát a dohodli jsme se na všech podmínkách dohody, kromě eh, územní doložky, která je navázána na některé širší otázky, eh, které jsou vám známy. Takže dokončujeme ty diskuze ohledně, dolož, ohledně toho územního eh, uplatnění té dohody a vzhledem k té diskuzi celkově mezi EU a Marokem, eh, to asi bude trvat trošku déle. Jak jsme vám navrhli, tak ehm, bych, bychom nyní chtěli postoupit, pokud jde o ty čtyři dohody, bez, zatím bez Maroka a chci vyzvat samozřejmě všechny kolegy, aby ve, byli velmi aktivní při dalším vyjednávání s Marokem. Děkuji za váš eh, optimistický přehled a eh, nyní prosím paní zpravodajko o schrnutí celé diskuze a o připojení těch dalších poznámek. Μου επιτρέψετε καταρχήν κύριε Πρόεδρε να μπορέσω να απαντήσω στον κύριο Μαριά. Děkuji. Já bych se nejprve chtěla zeptat um, pana Kana jeho pochybnosti, které vyjádřil, souvisí to s tím, že um, se účastní jenom několik členských zemí. nevládní organizace a Turecko, ano, ehm, roku 2020 je důležité, aby frakce se shodla, abychom ratifikovali tuto mezinárodní dohodu vědeckou, vědecké spolupráci. A na závěr chci říci, že Prima se týká vysokých škol, výzkumných ústavů, veřejných institutů, nezávislých organizací, které jsou aktivní v této činnosti a jde především o mezinárodní spolupráci. Já eh, eh, bych chtěla říci, že eh, členský stát, který se toho to účastní, tak by, ať se na tom podílí nebo ne, tak by měl eh, odkazovat všechny své partnery na primu. To je v našem zájmu, aby to plnilo své cíle a probíhal inovativní výzkum a bylo zaručeno financování na příští období. Děkuji Lhuta po pozměňovací návrhy. 20. Eh, to je je to ve 12 hodin, ne, pardon, je to 20. října do konce dne. To je lhuta pro pozměňovací návrhy. Spěcháme s tímto programem, ale teď máme eh, další důležité téma, velmi důležité téma, vnitřní trh s elektřinou. Uh, recast přepracování. Takže víte, je to čistý energetický balíček, eh, balíček čistou energetiku. Eh, mm, začínáme s čtyřmi legislativními návrhy. Máme 2800 pozměňovacích návrhů v obou případech. včetně pozměňovacích návrhů zpravodajů. Všechno dohromady. Víme, že je to důležité, abychom o tom, o tom seriózně diskutovali a e, také e, souladu s dalšími legislativní návrhy Evropské agentury pro spolupráci lidských mm, regulačních orgánů a riziková připravenost odvětví elektřiny. Takže všechny čtyři. Spravodaj pro dvě z nich je Krišiani Škarinč, takže mu dám slovo tímto. Um, děkuji, pane předsedo. Jak um, správně uvedl předseda, je tam mm, téměř tři tisíce pozměňovacích návrhů. Ty návrhy um, se týkají podobných témat, takže to není nemožné, to mm, nicméně zajímavé. Většina pozměňovacích návrhů jde e, e, směrem Eh, vlastně do konečného snižování elektřiny do, pro spotřebitele. Ale je tady zásadní otázka. Měl by eh, trh um, já můžu mluvit i německy. Tak začněte od začátku. Nefunguje to. Ne? Funguje vůbec něco? Možná lotečská kabina nespí. Dobře, zkusím to ještě jednou, budu pokračovat anglicky. So what shall we do, chair? Budeme dělat, pane předsedo. Äh, aber wenn ich auf Deutsch äh, spreche, dann kommt es auf Englischen für den anderen? Když budu mluvit německy, pak to bude do angličtiny nebo ne? A dalšího. Deutsch geht, kommt es Englische durch. Pokud to bude německy, bude to do angličtiny. Dobře, zkusím mluvit německy. Nebo anglicky. Německy. Teď je to dobře. Takže kryšení. Karinč, kryšňaniš, co preferujete? Němčinu nebo angličtinu? Děkuji, pane předsedo. Mm, kolegové, tři tisíce pozměňovacích návrhů. Obecně jdou tím směrem jako já. Je tedy zásadní otázka, zda by nový tržní design měl být technologicky neutrální nebo ve prospěch určité technologie. Máme tady spoustu pozměňovacích návrhů kolegů, kteří zdůrazňují roli uskladňování poskytovatelů na straně poptávky a podobně. Musíme zajistit, aby eh, to bylo neutrální technologicky, protože nikdo neví, jak se ta situace bude vyvíjet. Může dojít k nějakému průlomu, hydrogen, nové vatrky a podobně. Já nevím. Takže já bych chtěl, aby všechny technologie ehm, fungovaly, měly možnost fungovat vzhledem k technologicky neutrálnímu přístupu. Hlavním cílem je a pak trhy e, preferují obnovitelné energie. Takže kolegové zdůrazňují, že jde o to, aby tam byly obnovitelné zdroje. Nejde o to, aby tam byl trh a obnovitelné zdroje tam přijdou následně. My vlastně připravujeme postel, ale nepokládáme vyloženě někoho přímo do té postele. To, tak to vidím já. Je tady několik témat, kde jsou názory přes celé spektrum. Regionální operativní centra, přejmenování na regionální koordinační centra, to se s tím mnoho kolegů souhlasilo. Otázka je, zda jsme pro více evropský EU přístup nebo národní TSO přístup. Ehm, kdo tedy zajistí, že to, aby to fungovalo na úrovni TSO. Je tady důležitý prvek přeshraničního obchodu. Co se stane, když jedno TSO bude proti jinému? My chceme, aby trh fungoval, chceme zajistit, aby mm, probíhalo obchodování přes hranice. Druhé téma jsou emisní standardy, výsledky kapacit, mechanismy kapacity, to je těch 550, o tom všichni mluví. Máme tady mnoho výmazů, žádné limity. Um, někteří říkají ne 550, 450, někteří říkají ne 450, ale 350. Pak uh, jiní říkají, že se to neaplikuje na strategické rezervy. Um, Někdo říká, že se to týká jenom importů. Takže my jako parlament jsme pokryli celé, celou tu oblast, celý ten sektor. Budeme muset najít rozumný přístup. Některé členské státy um, závisí na koprodukci, jiní mají velký podíl obnovitelných zdrojů jiní používají více plynů. Máme různé názory a bude výzvou najít e, společný postoj. Když se podíváme na e, otázku regulovaných cen, e, v některých částech Evropy Máme deregulované ceny pro domácnosti a podniky, velkou konkurenci a poměrně nízké obchodní ceny elektřiny ve srovnání s jinými částmi Evropy. Někde, jak se zdá, to funguje a jinde ne. Takže samozřejmě jde o to, nebychom trestali systémy s regulovanou cenou, protože regulovaná cena je často výsledkem nedostatečné konkurence, nedostatečných propojení. Když deregulujete a nemáte konkurenci, tak ceny mohou jít nahoru. Pokud budu monopolistou, jsem regulován a deregulujete mě, tak každopádně zvýším ceny. Jenom konkurence je udrží nízké. Takže je důležité, abychom šli směrem k deregulovaným cenám, aniž bychom nutně trestali ty trhy, které kde to prostě není možné. Já jsem nyní už e, přečerpal stanovenou dobu pěti minut. Já jsem otevřený stínovým zpravodajům. Eh, věřím, že najdeme společný přístup parlamentu, který eh, bude ve prospěch konkurenčních trhů s elektřinou. Děkuji vám. Děkuji kolegovi. Vy jste zdůraznil velice přesně ty nejdůležitější problémy ve své zprávě za SND, nyní paní Werner. Děkuji, paní, pane předsedo případě obou těchto eh, zpráv jste řekl, že máme eh, téměř tři tisíce pozměňovacích návrhů. Já jsem ale přesvědčena, že nalezneme eh, dobrou pozici jako parlament. Co se týče těch ústředních bodů u těch koordinačních center, tedy pro ty distribuční provozovatele soustav, tak já tady mám stejný názor jako eh, pan zpravodaj a stínový zpravodajové. Co se týče eh, regionálních eh, kontaktních center, ty by měly mít rozhodující pravomoc ale v těch oblastech, které jsou předmětné z regionálního hlediska. Je důležité, abychom tady nevytvářeli eh, nějaké nové struktury souběžně s těmito regionálními koordinátory. A je důležité, aby eh, tyto eh, koordinátoři tato centra byla přizpůsobena. Potom, co se týče subjektů EU, tak pozměňovací návrhy se také ubírají tímto směrem, protože taky ti malí provozovatele musí být eh, členem eh, ty jsou entity. A potom se týče kapacitních eh, trhů, tak chceme jasná pravidla. Ale bohužel si myslím, že v náčenských státech trošku se zaspalo, protože je potřeba rozlišit tržní a interní opatření. <clears throat> A potom Mm, to, co je rezerva mimo trh. Já si myslím, že toto je důležité a potřeba, ale mnoho členských států se ještě eh, nerozhodlo, eh, jakým směrem se budou ubírat a jaký eh, kapacitační mechanismus budou mít. Pro SED je přechod také velmi důležitý, co se týče mechanismu eh, trh s elektřinou musí být eh, dekarbonizovat, ale musíme se eh, snažit o spravedlivý přechod, protože zaměstnavatele a zaměstnanci jsou v mnoha regionech závislí na uhlí a to se musí udělat postupně a proto jsem tam ještě přidala jeden článek. Potom posílení práv spotřebitele, tak to je také důležité a potom přechod na jiné druhy energie, pokud eh, nedo, mm, nebudeme mít podporu ze strany spotřebitele, tak se nám to nepodaří a proto je důležité, aby otázka ochrany spotřebitele byla ve směrnici posílena. Eh, potom eh, priority dispatch a balancing responsibility, to je zcela špatný signál, aby se tady toto odstranilo a potom to platí také v případě e, reakcí na rizik. Myslím si, že e, e, chtěl bych poděkovat panu Karinčovi a ostatním stínovým zpravodajům. Já si myslím, že je potřeba, abychom pracovali rychle. Je tady obrovský počet pozměňovacích návrhů. Musíme zreformovat celý trh s energií. Máme tady otázku spotřebitelů, regulační úřady a tak dále, je potřeba prostě rychle toto řešit. Děkuji vám. A za konzervativce pan Krasnodebský. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl pohovořit nejdříve obecně. Eh, měli jsme první setkání s eh, pravodou, já jsem si přečetl pozměňovací návrhy a zaznamenal jsem tady eh, několik hrozeb, které se týkají toho, jakým způsobem máme regulovat trh s elektřinou v budoucnosti. Musíme se snažit zabránit extrémům. Jeden z těch extrémů by byla tendence mít nějaký ideální trh, který by se sám reguloval. Nebudou-li tam externí zásahy, tak potom takovýto ideální trh by měl nalézt eh, řešení sám o sobě. Eh, v minulosti eh, Milton Friedman nebo August von Hayek toto věřili, ale my víme, že ideální trhy neexistují. Tedy jedno to nebezpečí, kterému musíme zabránit. A ta další hrozba je další taková utopie, eh, takový ten mesiářský přístup. A to, že k tomuto balíčku eh, přistupujeme jako eh, způsob záchrany lidstva před katastrofami, které jsou způsobeny klimatickými změnami. Ano, samozřejmě klimatické změny jsou důležité, a otázka trhu taky, ale musíme k tomu přistupovat realisticky. Musíme si uvědomit, že existuje technologický e, pokrok. Samozřejmě toto není zahrnuto v balíčku. Také si musíme uvědomit e, sociální náklady a také, že existují rozdíly v rámci Evropy, pokud jde o hospodářský a sociální rozvoj. A potom tady existují také rozdíly eh, ohledně pravomocí regionálních eh, center a existují tady další sporné věci. A máme tady záležitost eh, různého přístupu k, k trhu s kapacitami a potom strategické rezervy. A to jsou aspekty, které bychom také měli zohlednit. A chtěl bych, pohovořit o, o pozměňovacím návrhu, který jsem předložil já jménem naší skupiny. A to jsou e, ty cenové zóny. E, my jsme včera hovořili s panem ředitelem Borchartem z komise a on řekl, že často komise nemá k dispozici e, nástroje na řešení krizových situací, cirkulární toky Eh, to je eh, problém, který se objevil nedávno. Naše politická skupina nechce eh, vzdát se pravomocí a dát je Evropský, Evropské komisi. A o tom je tento pozměňovací návrh. V případě přerušení Eh, komise by měla mít eh, kompetence ohledně eh, cenových zón. Děkuji rovněž panu zpravodaji, že začal tak rychle pracovat na kompromisu a že má tak ambiciozní harmonogramy, podporujeme ten tržní přístup a proto já jsem přišla s pozměňovací návrhy ohledně těch kapacitních mechanismů. a také ty obavy ohledně eh, narušení eh, trhu jsou důležité. A proto já jsem eh, předložila návrh, kde podporuji priority dispatch, <clears throat> potom otázku rovnováhy v odpovědnosti. To se týká toho, že odstraníme výjimky transparentnost, Eh, je důležitá a potom eh, zcela eh, přímý přístup k balančnímu trhu. Je důležité, aby toto bylo nákladově efektivní a to je zcela zásadní pro ten vyrovnávací trh a hm, také pokud je obnovitelné zdroje energie. A e, vyjmeme-li e, výjimky, ale nebudeme-li řešit integraci trhu, tak to nikomu v dlouhodobém měřítku e, nepomůže. Co se týče regionální spolupráce, já jsem přesvědčena, že ROC, regionální koordinační centra, ať už jim říkáme jakkoliv, tak by měly mít možnost se rozhodovat, tak jak o tom hovořilo SAD. Je důležité, aby rozhodovací proces byl inkluzivní a aby byl zeměpisně vyrovnaný Mm, takže aby ti eh, provozovatele eh, soustav těch velkých eh, zemích neměli mm, převahu. Co se týče DSO, tak je důležité, aby se řešily otázky také konfliktu zájmu. A potom digitální transformace, to je také velmi důležitá pro naši skupinu, takže my máme pozňovací návrh o zprávě e, dát, standardizace a přístup k údajům a také e, otázka použití inteligentních měřičů. Mnoho e, členských států už to učinilo, někteří ne, a dát jim další Mm, čas, aby provedli eh, nákladově efektivní analýzu, tak to by vedlo k odložení eh, inteligentních eh, měřičů na dalších 20 let. Takže znovu zdůrazní význam spolupráce. Děkuji vám. Pan Turmes za zelené. Já jsem velmi rád, eh, že jste eh, zorganizovali eh, setkání stínových zpravodajů. Trh musí být spravedlivý, transparentní a nad rámec národních hranic. My musíme ale zastavit veškeré narušení hospodářské soutěže. Uhlí neplatí za to, že znečišťuje. A co se stane, až uh, E, skončí uhlí a e, jaderná energie e, také neplatí za to, co má. A to je všechno to narušení hospodářské soutěže. A pokud tady máme mm, takovýto trh, kde je prostě cena 30 eur, to není tržní cena. A proč máme 30 eh, euro? Protože je ta nadměrná kapacita. A proč je nadměrná kapacita? Protože ETS nefunguje a uhlí eh, je, tam pořád je a neplatí se za znečišťování. To je středobodem toho, co musíme změnit. Musíme eh, odstranit veškeré toto narušení trhu. A dokud tam ta narušení jsou, tak to bude úplně velmi nespravedlivé, abychom trestali nějaký zdroj, který neznečišťuje, nějaký zdroj e, energie, který nic eh, negativního nepřináší, tak je potom trestán kvůli ostatním. A to je náš úkol, pokud je o spravedlnost a pokud je o transparentnost. A to není pouze spravedlivost v rámci evropského trhu, ale i mimo EU. Opravdu chceme, aby bulharské uhlí Eh, které spadá do evropské envir, environmentální legislativy. A potom máme eh, vývoz srbského uhlí, eh, což není v rámci legislativy EU a rovněž to platí pro elektřinu z Černé hory kde to také nespadá pod evropskou legislativu, takže toto bychom také měli zregulovat. Za druhé, trh musí být transparentní, to souvisí z ETS. Eh, jedná se o četnost a eh, ta rovnováha musí být eh, co nejblíže trhu. A za třetí, že tady optimum trhu s energií jde vlastně nad rámec hranic, ale my musíme Eh, tady tyto velké oblasti zregulovat. Potřebujeme více než pouhou koordinaci ROC. My potřebujeme rozhodnutí a mít eh, cílená opatření. Děkuji. Eh, paní Ernst Zague. A, tak ano, já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji. Ale chtěla bych vás poprosit, aby určitá témata a určité kompromisy, pozměňovací návrhy taky dát dohromady a diskutovat o nich e, společně. E, trh s kapacitami, to jsou tři odstavce, které e, k sobě patří. A je důležité, aby se to probíralo společně a to vyplývá z mnoha setkání stínových zpravodajů. To je mnohem lepší, než dělat kus pokusu. A to je taková moje žádost. Co je pro nás nejdůležitější? Tři věci a jedno zastřešení. Ano, za prvé zabezpečení dodávek, za druhé eh, přístup eh, jednotlivců k energii, tak aby to eh, nebylo z tohoto vyňato. A za třetí jsou cíle životního podnebí. Nemá smysl, abychom tady hovořili o těchto dvou cílích, což je jedna z nejdůležitějších věcí, tak eh, my, když děláme jako kdyby eh, cíle životního prostředí tady nebyly. Proto si myslíme, že by to mělo být z pohledu eh, těchto tří uhlů. A potom mm, otázka spravedlnosti, potom narušení trhu. Já bych to tak nedefinovala jako kolega, ale Dobře, tady toto eh, narušení trhu s tím nemohu souhlasit a to se týče obsahu. K několika bodům. Eh, mechanismus kapacit, ano, o tom jsme eh, hovořili, ale u jednotlivých článků se musíme podívat, jak to funguje. My jsme předložili několik návrhy, potom ta otázka dočasnosti, to je posledním eh, řešením a na to musíme navázat ostatní věci. Máme tady návrhy a doufám, že o tom budeme moci komplexně eh, de- mm, diskutovat. Strategické rezervy, to mě těší. Já vím, že to německé řešení není úplně nejlepší, ale je, dobr- ale je mnohem lepší než jiná řešení, to také musím říci. A tímto směrem bychom se měli ubírat. Eh, otázka eh, zásady trhu s energií, tak musíme hovořit o dekarbonizaci, o energetické chudobě a o udržitelnosti. Eh, a důležité, aby ty domácnosti byly Eh, efektivní z hlediska energie a to musíme zohlednit v případě trhu s elektrickou energií. A potom ty eh, maličkosti, které ale nejsou eh, malé, pokud je o význam všichni zúčastnění, pokud, se zůst, pokud budou mít vyrovnávací odpovědnost, tak se musí zúčastnit vyrovnávacího trhu. To se musí také jasně stanovit my nechceme, aby toto bylo eh, vyňato, ale také ne, eh, aby to nebylo vyňato z toho vyrovnávacího trhu. Mm, také určitě víte, že my máme rádi tady tu eh, otázku skladování. V Německu jsme udělali velký pokrok, ale bohužel jsme nedosáhli všeho, čeho jsme chtěli a hovoří se nyní eh, v médiích, že eh, Německo nedosáhne těch cílů eh, environmentálních, ale důvod je to, co se stalo v minulých letech. Tady se pořád upřednostňuje jaderná energie a energie z uhlí. Tak to je. Takže mm, tady tento přístup ohledně co je pro nás eh, důležité, potom eh, přechod eh, na jiné druhy energie, potom otázka energetické chudoby, regulované ceny, ehm, ochrana spotřebitele a potom nezávislý environmentální mandát. I would like to ask other speakers, Mr. Lewandowski. Thank you. Takže další řečníci. Takže hodně štěstí, Kristianiši že se poperete s těmi 3000 pozměňovacími návrhy. 550, to je to magické číslo z mého hlediska. Pokud jde o ten emisní standard. Pokud nastavíme standard na této úrovni, tak to povede k eliminaci v podstatě většiny generační kapacity v, v mnoha zemích, včetně té země, kterou znám sám nejlépe. A přechodná období v tom příliš nepomáhají. V důsledku toho začnou pak být tyto země více závislé na dovozu a zvýšení této závislosti na dovozu energie, to by neměl být cíl evropské regulace. A je to pak jakás, jaká, jakýsi trest vlastně z, za eh, snahu do, o dosažení klimatických cílu prostřednictvím eh, technologie, jako je například eh, takzvané čisté uhlí. Takže děkuji, děkuji, pan, pan eh, Ayuso. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodovi, panu Karinšovi. Já, abych byla stručná, Eh, tak se zmíním pouze o našich pozměňovacích návrzích. Eh, co se týče eh, vnitřního trhu, tak ten, ty naše hlavní návrhy se týkají toho, že stanovení cen každých 15 minut, tak my tady píšeme, aby ty členské státy, které nedosáhly 10% propojenosti, tak aby byly vyňaty z této povinnosti, protože to vede k velkým nákladům a k žádnému užitku pro spotřebitele. Také upravit nařízení, pokud jde o úroveň propojenosti, tedy otevření trhu s kapacitami a e, vnitřní e, aplikace těchto mechanismů. To je podmínka, abychom měli rovnohospodářskou soutěž a rozumné ceny. A potom, i když e, komise odstraňuje ten prioritní dispatching, tak my chceme, aby tam to bylo vždy pouze v případě, že se nezvýší ceny za dispečing. A potom jsme tady dali několik zásad, pokud jde o ceny Eh, síťové ceny, třeba pokryt eh, investiční náklady a údržby a operativní, aby toto dělala dobře spravovaná firma a je důležité, abychom tady měli tyto zásady, aby to bylo eh, v legislativně upraveno, aniž by to bylo ponecháno agentuře. Co se týče limitu 550 gramů na kilowatt CO2, tak zde souhlasím s panem Mm, kolegou eh, eh, Levandovským je důležité, aby členské státy byly, eh, měly možnost flexibilní, aby mohly chránit své elektrany prostřednictvím mechanismu s kapacitami. Směrnice o vnitřním trhu. My žádáme menší pravomoce pro regulatorní úřady, tak aby členské státy mohly si navrhnout politiku na míru. My nepochybujeme o Mm, významu těchto agentur, ale některé ty pravomoce se musí ještě upravit. Eh, co se týče eh, definice místní energetické komunity, eh, to musí provést členské státy a zároveň navrhujeme nový eh, postup eh, pro postupné odpojování mm, generačních center, tak aby to nemělo prudké změny. Co se týče regulace agentury, je důležité, aby ta rozhodnutí byla místo přijímána většinou, tak dvěma třetinami a co se týče nařízení a dodávek, tak chceme, aby se eh, posílili stanovení, pokud jde o propojenost. My máme starosti, pokud jde o propojenost, protože nedosáhneme-li 10% minima, tak ve Španělsku nebudeme muset splnit tento cíl. My splňujeme velmi vysoké cíle, pokud jde o obnovitelné zdroje, ale eh, hodně produkce budeme muset eh, vyhodit, protože se to nemůže ani spotřebovat tady, ani se to nemůže dát ven. Děkuji vám. Paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Plně podporuji ambici Martiny Werner, naší stínové zpravodajky, která se rýsuje z jejich pozměňovacích návrhů. Ona prosazuje právě boj s energetickou chudobou a já eh, rovněž spolu s našimi kolegy z SAD odpojování zranitelných spotřebitelů nelze ospravedlnit. Je nutno informovat spotřebitele v případě, že by mohli být na levnějším tarifu. Vítám tudíž připomínky Martiny a Cornelie k energetické chudobě a pracujeme na definici energetické chudoby eh, a je to také pro nás příležitost podpořit další rozvoj místních energetických společenství. Musíme umožnit občanům, aby byli aktivní součástí eh, energetické transformace. Do roku 50 polovina evropských domácností by mohla produkovat obnovitelnou energii, s níž eh, velká část by mohla být právě prostřednicím účasti v regionálních eh, energetických společenství. Takže musíme to nastavit správně, protože potřebujeme, aby občané byly v samotném středu této transformace. Čistá, dostupná energie pro všechny. Děkuji. Paní Niebler. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat zpravodaj, který má velice obtížnou roli, ale myslím, že eh, mm, se mu podaří to také dovést k úspěšnému konci. Uh, já mám čtyři témata, začnu tím prvním. Mm, eh, mechanismy kapacity, kolegové se již několikrát hlásili o slovo. Um, ohledně těch 550 gramů, já si myslím, že bychom ne, měli dělat tím touto cestou klimatickou mm, Eh, politiku, na to máme vlastní pravidla, co se týče eh, obchodování s emisemi, máme návrhy na o dalším vývoji a co se týče kapacitního mechanismu, tam jde o bezpečnost dodávek, nikoli o klimatickou politiku, jde o mm, úzká hrdla, e, podobně, kde potřebujeme flexibilní přechodná řešení. Proto bych toto e, nepovažovala národohospodářsky za efektivní. E, protože by znamenalo, že mnoha, mnoho elektráren by muselo být odstaveno, to by nebylo efektivní. To chci zdůraznit. Druhé téma Evropská organizace provozovatelů distribučních sítí. Tady je dobré, že máme ehm, tento návrh, aby měli podporu i na evropské úrovni, to je dobře, ale pak se připojuji k paní Werner. Myslím si, že ehm, ty malé, které mají pod 100 tisíc klientů, to je 85%, kteří by se to, ho na tom nepodíleli, což nepovažuji za správné. A mm, tak to bych to, byla bych ráda, kdyby toto bylo podpořeno. Dále zóny eh, proudu. Eh, to je otázka kompetencí. Já si myslím, že Evropská komise tady právě by neměla rozhodovat o těchto zónách eh, regionální eh, operační centra. Hlásili se kolegové, já tady nevidím eh, žádnou eh, nutnost ještě znova vytvářet tato centra. Tam vytvoříme jenom byrokracie, duplicitní struktury, nevidím tady přidanou hodnotu. Také jsem, to vy, mm, jsem požádala o vyškrtnutí tohoto. Děkuji. Děkuji vám. Blanco López. Muchas gracias, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, tento nový návrh eh, trhu je důležitý, abychom zaktualizovali eh, legislativu, která nedává signál ohledně ceny. V nové legislativě musí být zapojeni noví aktéři. A v legislativě musíme dát nové aktéry a přizpůsobit se energetickému mixu, kterému budou eh, dominovat obnovitelné zdroje. Potřebujeme eh, ceny v dlouhodobém a v krátkodobém horizontu, které eh, poskytnou jistotu pro potřebné investice do čisté energie. Chtěl bych zde zúraznit několik otázek této složky. Co se týče eh, kapacitních eh, mechanismů, pokud je energetický mix, který se zakládá na obnovitelných zdrojích, tak to nesmí sloužit jako eh, výmluva, abychom podporovali znečišťující energie. Musíme podpořit striktní opatření a použít pouze jako poslední možnost tyto mechanismy. Na druhé straně si myslím, že je chybou odstranit eh, možnost prioritního dispečinku a přístupu k obnovitelným zdrojům. Návrh komise je jasně konzervativní, alespoň bychom měli eh, zohlednit zvláštnosti eh, malých zařízení pro obnovitelné zdroje, stejně tak jako instalace Eh, které nemohou, ty demonstrativní, které nemohou soutěžit na trhu. Musíme se postarat o to, aby se neupřednostňovala eh, produkce energie eh, ze znečišťujících zdrojů na úkor čistých zdrojů. A zároveň musíme uznat význam, tak jak se ukázalo, propojitelnosti jako základní předpoklad pro Eh, provádění a eh, rozvoj skutečného integrovaného vnitřního trhu. V této směrnici se odráží potřeba chránit občany, eh, kteří jsou zranitelní. Musíme si zajistit o ochranu těchto občanů a aby měli e, přístup k energii v případě energetické chudoby. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi za odvedenou práci a přeji mu hodně úspěchu během vyjednávání. Thank you very much. Děkuji vám, kolego. Pokud mohu požádat zástupce Evropské komise, ředitel Burchardt, vy jste tady eh, u nás skoro pořád a DG pro energii. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne jsme již slyšeli o těch tisících pozměňovacích návrhů. Hm, zdá se, že tady jakoby je nějaký problém, jak tedy s návrhem komise, tak i s těmi zprávami zpravodajů. Skoro to tak vypadá, ale já bych řekl, že nikoli. že naopak. Že se jedná o velice pozitivní e, známku toho, že tu máme pozitivní návrhy, pozitivní návrhy v tom smyslu, že to má velký význam pro naše hospodářství, pro naši společnost. A komise proto vítá tuto intenzivní práci, kterou eh, tento výbor a jeho členové odvádí. Komise eh, také vítá, že většina těch návrhů schvaluje ten obecný, tu obecnou koncepci komise odstraňovat bariéry vůči integrace a účasti eh, spotřebitelů prostřednictvím přístupu založeného na eh, trhu, čili tržního přístupu. Jistě, pane Krasnověsky, eh, ideální trh je v někde v učebnicích, ne v reálném životě. Právě proto jsme se snažili nastavit správnou rovnováhu, otevřít trhy tak, aby byly skutečně vystaveny větší konkurenci, ale zároveň se snažíme do toho vkládat určité bezpečnostní prvky. A nejdůležitějším je ta, ten mechanismus eh, kapacitní, přičemž jsou tu různé názory na roli klimatických cílů. Za komisi mohu říci, že Klimatické cíle jistě, že jsou součástí systému energie trhu, a trhu s energií. Musíme si uvědomit, že energetické odvětví je jedním z největších znečišťovatelů. A proto se teď poprvé snažíme skutečně zapracovat obnovitelné energie, a tak, tak aby byly součástí trhu a také energetická účin, účinnost takže z našeho hlediska, z naší perspektivy je důležité, abychom podpořili klimatické politiky. Dále ETS a některé další návrhy, těch pě- pravidlo 550 gramů, které tu bylo také mnohokrát zmíněno v mnoha kontextech. Z perspektivy komise je to jasné. Toto omezení je nezbytné, protože jinak nemůžeme, nedosáhneme na ty nejvíce znečišťující eh, eh, provozy a kapacity. Chci ale podpořit eh, to, co řekl také pan Werner. Nemůžeme přivírat oči před 42 regiony produkujícími uhlí nesmíme se smířit jen s tím limitem 550 gramů. Musíme mít aktivní eh, politiku, abychom pomohli těmto regionům se dostat z té situace, aby tyto regiony měly určitou, dostali šanci vyvinout eh, méně znečišťující či úplně čisté formy provozu pod... a v tomto směru chci již nyní se obrátit na, na vás. Ve Štrasburku jsme nastartovali 11. prosince platformu za podpory předsedy tohoto výboru. Již, se budeme, již budeme pomáhat finančně, ale také z hlediska eh, nastavování a designu určitých konceptů, takže pokud budete ve Štrasburku mezi čtyřmi a sedmi třiceti, pokud tam budete, budete mít eh, čas, bude to velice důležitá eh, příležitost. A nyní bych eh, se vyjádřil k některým konkrétnějším záležitostem. Takže samotné to označení není, u nás, není pro nás zase tak důležité, ale když budeme používat operační eh, definici, to možná byla chyba eh, za komisi, protože my nechceme zasahovat do každodenního provozu. A proto my vítáme tu změnu toho označení, jak to navrhuje eh, zpravodaj na koordinační centra, protože víte, že v radě se baví o jiném označení, že by to byla bezpečnostní centra. Komisi se líbí spíše to označení regionální centra pro spolupráci ROX. Vím, že tu není úplně jednoznačný postoj k tomuto orgánu, ale bylo řečeno, a já jsem, rozeznělo to paní Kalas, Werner, pan Turmeš, jsem rád, že nás podpořili v tom směru, že některá regionální rozhodnutí nemohou být čistě národní. A pokud jde eh, o, o ty eh, zóny, tak tady jsme opravdu souhlasíme s tím, co řekla paní Niebler a pan Krasnodebský. Tam by, myslím, komise měla mít určitou kompetenci. Myslím, že oboje, oba názory mm, jsou správné, ale ehm, musíme si uvědomit, že ehm, je to částečně i politická záležitost, to, toto konkurenční nabídkové eh, řízení a ty zóny. Mm, a já si myslím, že by tu měl být nějaký předstih předtím, než komise bude jednat, uvidíme, co bude zapotřebí. Pokud jde o um, cenové regulace, nic neškodí více malou obchodním trhům než zasahování do cen. Jakákoliv výjimka, kterou dovolíme, nakonec povede k nějakému přehnání a k podkopání toho, co nám jde. Myslím, že musíme zachovat míru naší ambice a, mys- a myslím, že se musíme snažit, aby to zůstalo nepolitické. A jestliže to musí být konkurence, to je nejlepší způsob, jak snížit ceny, nebo alespoň jak je udržet na dané úrovni. A pokud jde o tu eh, entitu, o ten subjekt TSO, jistě ano, myslím, že bychom měli otevřít členství a komise již přijal určité kroky v tomto směru s, tou, s tím združením TSO Měli bychom to otevřít všem a pak je otázka toho, jak to nastavit v tomto ohledu, ale již teď vedeme velice konstruktivní diskuze s, s těmi um, provozovateli. Paní Griffin, děkuji za podporu těch místních energetických společenství. Ano, k tomu nemohu, s tím nemohu než souhlasit. Jde tu ovšem jenom o to znění. Zatím to není úplně jasné a snažíme se pracovat na tom, aby se to zlepšilo, protože jsou tu některá interpretace těch ustanovení, která by mohly vést ke jistému zneužití to, této koncepce. Takže děkuji, že jste to zasadili do správného kontextu. Děkuji. Děkuji vám. Jen pár připomínek. Tedy ze strany Evropské komise je tu pár rozdílů v názorech mezi námi a také mezi různými politickými skupinami. Ale samozřejmě vždy vítáme expertní názory. A jako první dostane slovo pan Karinč, který dostane příležitost schrnout diskuzi. I can make one comment to uh, Ms. Ernst right in the beginning. We had our first shadows meeting. My jsme měli první eh, schůzku stínových zpravodají, kde jsme hodinu a půl mluvili o článcích 1 a 2. Eh, uh, článek 2 jsou mm, mm, celkové definice. Já eh, nechci jít téma od tématu, jde o to, aby Eh, stínoví zpravodajové se jmenovali tomu, co není kontroverzní. My jsme ale politici, můžeme najít kontroverzi ve všem. Samozřejmě budeme postupovat téma od tématu, ehm, mechanismus kapacity, vyvažování odpovědnosti, ACCs. Eh, takže budeme postupovat téma po tématu Nejsme tak daleko od sebe, každý mluví eh, o velice reálných eh, problémech a mnoho pozměňovacích návrhů se tolik neliší nutně na základě našího politického eh, zbarvení. Jsou to spíše na závislosti na regionech, odkud pocházíme jako politici. Samozřejmě tyto e, obavy jsou velmi reálné. V některých částech Evropy, Berském poloostrově, to propojení, interkonektory jsou velkou výzvou, aby trh fungoval. Souvisí to s přehraničními toky, e, kapacitami, které můžete potřebovat, schopnost deregulovat ceny. To je všechno součástí dohody. Ti členové, kteří Ehm, jsou z regionu, kde se mm, produkuje a spotřebovává uhlí, tak to musíme pochopit. V mé zemi není žádné uhlí, takže já o to nemám zájem, ale také je tady sociální problém, protože tam lidé pracují. Jak tedy uh, udělat ten, ten přechod? Jak? To je otázka, to je velice reálný, reálná věc. Pak, eh, co se týče těch zón roli komise, samozřejmě to je otázka trhu, technická otázka. Když mluvím ale s těmi regionálními bezpečnostními centry TSO, eh, když nejsou političtí, tak ty inženýři říkají, tak by nejlepší eh, způsobily nějaké algoritmy na oceňování, které by to eh, zprůměrovaly. Nemluvím tedy o, mluvíme o nejlepším technickém řešení, které by vyslalo správné signály trhu, protože to by mělo negativní dopad na zvýšení eh, ceny elektřiny poměrně drasticky v částech Evropy, které jsou velmi průmyslové, kde je hodně RGDP, eh, RGDP výstupu. Eh, Takže musíme hledat řešení, které, která tak nějak fungují ale já také budu mm, prosazovat to, co zdůrazňuje komise, totiž potřebu, aby trh byl na prvním místě. Musíme vyslat mm, správné signály, že budeme schopni překonat rozdíly, které máme. Některé jsou fyzické a já zase chci zdůraznit, že v mé zemi v Lotyšsku před 10-15 lety jsme byli mm, e, e, energetický ostrov Díky PCI jsme, máme větší propojení k severním sousedům, které jsou nyní součástí trhu s obchodováním elektřiny. Eh, já jsem strávil eh, nějaký čas v Oslu a viděl jsem, jak ten spot eh, trh funguje. A funguje dobře, protože podmínky jsou dobré. Jsou tam interkonektory, jsou tam různé zdroje generace žádné fyzické ani kulturní problémy s obchodem. Všechny země, kde ten trh funguje, tak nějak inherentně jsou e, orientovány na volný trh. S tím, že e, stát to vždycky udělá špatně a trhy to nakonec e, regulují dobře. Pokud to máte, může to fungovat. Může. Musíme překonat ty fyzické bariéry, i politické bariéry, Eh, které tomu brání. Je to tedy velký úkol, který máme. Já jsem si jistý, že to zvládneme. Eh, velice mě těší postoj všech stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji. Já jsem se neúčastnil těch diskusí a mohu vám říci, že ty diskuse byly výborné, byly skutečně fantastické eh, diskuse na velice důležité téma. Mm, pro náš výbor, pro náš během tohoto mandátu. Takže děkuji za uh, diskusi, děkuji komise. 11.12.2017 bude hlasování FITRE. Je to pondělí ve Štrasburku, myslím. Ano. Takže prosím, připravte se na to. Další téma. A to jsme přesně tedy Eh, respektujeme čas a, pardon, musíme ale hlasovat v, nutně ve Štrasburku, není jiná možnost. Toto je dlouhé, dlouhé téma, to skutečně ve Štrasburku, každý toho má tolik, je to poslední Štrasburg v ročně, já bych prosila, abychom zvolili termín, který by nebyl ve Štrasburském týdnu, ale během pravidelné schůze zde v Bruselu. Takže důsledně o to e, žádám. E, je to v naší eh, agendě už minimálně šest týdnů od začátku září. Bylo to tam a nemohli jsme najít jiná řešení. Nemáme možnost jinou, pokud chceme skončit letos. Pokud nebudeme hlasovat ve Štrasburku, tak to skončíme v lednu ale my chceme. My jsme to chtěli na začátku, paní Nibler, my jsme to chtěli dokončit do konce listopadu, ale nebylo to možné, protože bylo příliš mnoho pozměňovacích návrhů, příliš mnoho práce a my jsme chtěli k tomu přidat dva týdny ještě. Od konce listopadu do 11 prosince bylo velice důležité, pracovalo se na kompromisních návrzích, na takto e, obrovsky zajímavém tématu. Máme také další věci, o kterých se bude hlasit, hlasovat 11. Čtyři e, složky. Chápu, samozřejmě máte pravdu obecně, ale Chtěli jsme se tomu vyhnout, ale nebylo to možné. Pokud to chceme dokončit do konce roku, tak to se omlouvám. Bod číslo 16. Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů přepracování. Recast. Náš zpravodaj Morten Helvek Petersen eh, tento návrh je součástí balíčku čisté energie, e, souvisí úzce s jinými tématy, o kterých jsme před chviličkou mluvili. Revize trhu elektřinou e, e, je snaha aktualizovat nařízení ECR dát nové eh, povinnosti agentuře a uvést to do souladu se změnami pravidel na trhu s elektřinou. 412 pozměňovacích návrhů, takže máme štěstí. Hmm, pozměňovací návrhy se týkají celé řady věcí. Eh, cílů a úkolů agentury, její rozhodování. Máte slovo, pane zpravodaji? Děkuji, pane předsedo. Nemáme tak obrovské množství pozměňovacích návrhů jako pan Karinč. Dovolte, abych poděkoval stínovým zpravodajům a řekl, že celkově jsem poměrně optimista ehm, mm, v tom, že mm, budeme poměrně úspěšní. Ehm, první technická schůze, první schůze stínových zpravodajů ukazuje, že ano, máme živé diskuse. Já jsem měl eh, tu příležitost navštívit ACER před několika týdny. Statistiky a čísla, které vykazují, jsou takové, že když kdykoliv energie eh, se dostane na hranice, tak ten tok se zastaví. Eh, zhruba řečeno, nemáme vnitřní trh s energií. To je vidět z těch čísel. Je tam tolik překážek, všude na hranicích. To musíme zlepšit, na to musíme pracovat. Mm, to je, tyto před, ty předchozí témata jsou naprosto zásadně důležitá i fungování cen. Takže budeme mít um, celou řadu um, bodů, co se týče eh, kompetencí, zda bude možnost uh, vybírat um, poplatky a podobně, takže tady celá řada administrativních úkolů, diskusí, um, myslím, že si zasloužíme eh, tedy možnost dosáhnout kompromisu. Co se týče regionálních otázek, jako eh, v předchozích oblastech, ať jsou to, mm, k tomu říkáme rok nebo ICC, tak tam musí být schopnost nebo možnost eh, závazných rozhodnutí mm, přeshraničních energetických toků, tak eh, se, mm, je důležité, abychom to uvedli do souladu s eh, tématem o designu trhu a vedli diskusi o, na toto velice specifické téma. Mm, já věřím, že diskuse proběhnou mm, konstruktivně a úspěšně a chci poděkovat stínovým zpravodajům. Děkuji, pane kolego, paní Niebler za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já eh, reprezentuji kolegu Wernera Langena, který je v jiném eh, výboru a který se chtěl omluvit, ale dal mi svůj eh, mm, lístek a chce, abych to tedy za něho prezentovala. Děkuji za pozvání na stínové zpravodaje. Stínoví zpravodaje se sešli již tento týden, podle jeho názoru. První diskuse ještě nevytvořila rámec pro efektivní, nalezení efektivních kompromisů. Mm, žádný důležitý bod ještě nebyl vyřešen. Chci ale říci, že má plnou důvěru ve zpravodaje, je přesvědčen, že na příští schůzi eh, stínových zpravodajů ve Štrasborku 23. října se bude diskutovat o nejdůležitějších bodech toho zákona. Kolega Langen chce využít příležitosti, aby zdůraznil mm, hlavní eh, body VPP, eh, co se týče prohlubování vnitřního trhu, je třeba posílit ECR a eh, jde o rozšíření kompetencí na přeshraniční záležitosti nebo na konfliktní případy konfliktu. Za druhé rozhodování v regulační radě by mělo být přijato dvoutřetinovou většinou. Za třetí je důležité, aby v rámci agendury kompetence mezi regulační správní radou a e, ředitelem byla více vyvážená. A poslední bod, pan Langen e, se domnívá, že vzhledem k finančním potížům ECR že by se to vyřešilo obecným vybíráním poplatků. Poplatky by měly být jenom eh, u mimořádných aktivit požadovány. To jsou tedy ty nejdůležitější body, které Werner Langen chtěl ještě zdůraznit um, ehm, v frakci a těší se, že bude mít příležitost na e, prezentovat svoji pozici na příští schůzi stínových zpravodajů. E, Děkuji, děkuji za tyto jasné poznámky. A další, jako další bude pan Poche jménem SND. To nařízení lze rozdělit do dvou rovin. Za prvé eh, se jedná o navýšení pravomocí v přeshraničních otázkách, které vyžadují koordinované regionální rozhodnutí a také vyřešit fungování jednotlivých orgánů ACER, kterými jsou Rada, regulátorů, správní rada a ředitel. Já jednoznačně eh, po posílení pravomocí ACERu podporuji. Jsem přesvědčen, že agentura by měla mít pravomoc zasáhnout v podobě závazného rozhodnutí, pokud zjistí, že ENCO, nominovaný organizátor trhu s elektřinou, nebo regionální operační středisko, eh, nebo jiný subjekt, který působí v přeshraniční nebo regionální spolupráci, se dostal do rozporu s legislativou Evropské unie. Agentura by také měla mít možnost požádat a získat od účastníků trhu informace, které potřebuje pro účinné plnění svých úkolů. A je třeba zajistit, aby agentura mohla vymáhat eh, své právně závazné rozhodnutí. Já velmi výrazně podporuji posílení regionální spolupráce. Regionální spolupráce může zlepšit nejenom fungování trhu, ale také snížit náklady pro evropské odběratele. Vznik regionálních operačních center jejichž úprava je vymezena v návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou, je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Velkoobchodní trh s elektrickou energií je stále více propojený. Regionální přístup ke zpravování systému je jedním ze základních předpokladů pro eh, fungování vnitřního trhu. Domnívám se, že jsou tři klíčová témata, která musíme ještě diskutovat. Za prvé je to nedostatek finančních a lidských zdrojů. My jsme měli možnost navštívit s Mortenem před několika týdny eh, sídlo Aceru v Lublani a bylo to zcela zřejmé eh, ze všech jednání, které jsme vedli. Agentura by měla být vybavena finančními a lidskými zdroji, které jí eh, umožní plnit ty současné i ty budoucí úkoly. Z toho důvodu navrhuji, aby mohla agentura vybírat poplatky eh, třeba za udělení výjimky a přijímání rozhodnutí o přeshraničním eh, přidělení nákladů nebo v rámci trhu vyplývajícího z remit. Za druhé, eh, nezávislost a odpovědnost agentury je klíčová pro její činnost a z toho důvodu je nutné zachovat znění ve smyslu, že členové správní rady budou jednat nezávisle a objektivně ve veřejném zájmu a nebudou vyžadovat politické pokyny, kterými by se řídili. Domnívám se, že ředitel by neměl být odpovědný správní radě a chtěl bych prosadit, aby ředitel byl, ředitel, jmenování ředitele bylo eh, také eh, zodpovědností Evropského parlamentu, tak jak je to u některých jiných agentur. Za třetí, kontrola a rovnováha pravomocí v rámci agentury je klíčová pro správné fungování. S většími pravomocemi, které chceme dát, roste i větší zodpovědnost. Z toho důvodu je zásadní, aby rozhodování ředitele o příslušnosti daného návrhu k regionu či k trhu jako celku eh, vyžadovalo schválení Rady regulačních orgánů. Děkuji za pozornost. Děkuji koleze za vypověď. Děkuji vám, pane kolego, a nyní za EKR, pan Henkel, náš místopředseda. Vážený předsedo, Vážení kolegové, já si myslím, že toto téma je opravdu velmi e, důležité a je to nedílnou součástí celého balíčku o energii. Evropa je většinou velmi hrdá na e, svůj e, vnitřní trh, ale je e, pravdou, že se ani neblížíme společnému vnitřnímu trhu. Eh, co se týče eh, regionální spolupráce, tak pouze Švédsko a Norsko a Německo a Dánsko mohou spolupracovat, ale protože jsou také k tomu přinuceni. Eh, Především přes cíl propojenosti tak ten fyzický tok mezi členskými státy je velmi nízký. Když jsem se díval na tu složku, tak přestože jsme hovořili o Paříži či o Varšavě, tak většina Eh, především Eh, prostě tady eh, máme ten protekcionismus a ten převažuje. Dámy a pánové, já vás vyzývám, abyste ponechali stranou ochrnářství. Potřebujeme silnější agenturu pro energetiku, abychom se přiblížili společnému energetickému trhu. Střediska pro regionální spolupráci musí pomoci neomezenému toku energie a dodávek. My všichni tady hovoříme o vysocí vysokých, vysokých nákladech na energii. Ale pokud nedovolíme, aby nám naši sousedi eh, dodávali eh, čistou energii, ale vnější a zavřeme-li hranice z ochrana, důvodu ochranářství, protože hovoříme o problémech s dodávkami či se zabezpečením, tak prostě nikdy nedosáhneme dobrých levných cen pro spotřebitele. Přibližme se k cíli energetické unie, abychom měli dobrý energetický mix a e, spolupracujme lépe na regionální spolupráci a mějme lepší konkurenci, abychom měli nízké ceny pro spotřebitele. V tomto smyslu návrh komise přes e, některé e, nedostatky se upírá, ubírá špa, správným směrem, tak prosím, neklaďme tomu překážky. A s zpravodaj a stínoví zpravodajové odvedli výbornou eh, práci, ale musím říci, že jsme nebyli schopni Býva, nebyli bychom bývali schopni eh, dokončit práci na této složce, kdybychom neměli podporu eh, našeho personálu. A chci tímto našemu personálu a zaměstnancům poděkovat. Děkuji vám, pane kolego. A za zelené Eh, pan Davor Škrlec. Dobře jsem to vyslovil? Ano, děkuji, pane předsedo. Konečně někdo dobře vyslovil eh, moje příjmení. Eh, já nebudu hovořit dlouho, vážení kolegové. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho úsilí zohlednit moje pozměňovací návrhy. Jak zde bylo řečeno, a už to řekli eh, předřečníci, všichni bychom měli uznat potenciál a klíčovou úlohu eh, ACERu v rámci této iniciativy, tedy tu novou klíčovou úlohu. My neustále podporujeme tuto agentury já jsem přesvědčen, že je potřeba mít správný rámec, kde se bude pohybovat Acer. A v tomto mém rámci, který navrhuji, se řeší mnoho věcí. Za prvé, já se chci soustředit na hlavní věc, a to je politická nezávislost Aceru a e, také nezávislost Aceru na jakémkoliv soukromém objektu, protože existují e, lobbysté, lobby, Council of CER, Council of European Regulators, to je lobby v Bruselu. A e, tady e, existuje e, zaznamenaná přítomnost těchto lobbystů v ACERu. A zpráva regulátorů, kde jsou zastoupeni národní regulátoři, tak to je stejná osoba. V minulosti to byl jeden člověk a teď máme Gareta Lenliho, který eh, bude sedět na těchto dvou židlích. Takže to opravdu nejde. Kolegové, teď máme šanci, abychom změnili tento vnější vliv na tuto agenturu. Já jsem přišel s pozměňovacími návrhy a doufám, že kolegové z ostatních politických eh, skupin mě podpoří. Za druhé, já jsem předložil návrh, kde se hovoří, že důležité, aby ředitel agentury byl schválen Evropským parlamentem a musí také zodpovědět dotazy parlamentu. A to uh, také pomůže kontrole ze strany parlamentu. Děkuji, pane kolego. A nyní pan e, Silikiotis, e, který je koordinátorem a stínovým zpravodajem z GUE. Děkuji vám. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, panu Petrsenovi za odvedenou práci a už od eh, prvního zasedání stínových zpravodajů. Pro mě to první zasedání stínových zpravodajů bylo velmi konstruktivní, ale naše politická skupina má výhrady k této zprávě. Jde o to, že Acer není evropskou agenturou, ale jedná se o grémium pro spolupráci národních úřadů. A proto e, ty jejich pravomoce nemohou být rozšířeny. A nemůže se tady formulovat strategie, protože jednotlivé členské státy mají odlišné problémy, které musí být zohledněny. E, Především se Evropské unii nepodařilo vyřešit problémy se zabezpečením dodávek v jednotlivých členských zemích. A potom mm, existuje e, izolace některých členských států a to se nevyřešilo v oblasti energie. A pokud jde o pravomoce, tak eh, to je eh, v rozporu s tím, že členské státy si stanoví svou vlastní energetickou politiku. A to souvisí také s úlohou národních regulátorů. Eh, především článek 43, co se týče správní rady ACERu, tak tam je strategie pro třetí země, ale to přeci E, nejde o to, aby tady byly nějaké dodatečné pravomoce v oblasti politiky, protože co se týče třetích zemí, tak to musí uzavřít členské státy a to se musí výlučně týkat pouze těch třetích členských států, e, které e, jsou zajedno v těch oblastech klimatických a tak dále. Zde jdou o příliš důležité otázky. A závěrem bych chtěl eh, pohovořit o řízení ACERu a ohledně zastoupení eh, všech členských států v této radě je velmi důležité. A co se týče ohledně hlasování, tak eh, mi tady se hovoří o těch dvou třetinách a to se má snížit na jednoduchou většinu, na prostou většinu. A to ohrožuje eh, možnost eh, zastoupení ACERu. Proto si myslím, že by zde měla být kvalifikovaná většina pro schválení. Děkuji vám za vaše poznámky. A nyní jménem Evropské komise Eh, pan ředitel Klaus Dieter Borghardt. Prosím, pane profesore, máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já budu tentokrát eh, stručnější než při minulém vystoupení. Co vyplývá z této současné diskuze a z té velmi dobré zprávy pana zpravodaje, takže my všichni jsme přesvědčeni, že pokud chceme mít skutečnou energetickou unii v Evropě, tak eh, musíme se dostat do místa, kde se můžeme dohodnout na regulatorních otázkách a nalézt řešení pro přeshraniční záležitosti. Už nyní úloha národních regulátorů eh, v ACERu je důležitá a to jsme nezmínili. ACER bude stále podle našeho návrhu orgánem, kde se regulátoři sejdou, a dospějí k dohodě společně eh, v souladu se směrnicí o ACERu a to by je něco, na čem jsme se dohodli. Pan zpravodaj pohovořil o jedné věci, která chybí v našem návrhu. On udělal eh, pojítko mezi, střediska pro, mezi středisky pro regionální spolupráci. A je pravda, že v našem návrhu střediska pro regionální spolupráci nejsou ještě řešeny na regulatorní úrovni. A určitě je užitečné, že se ubíráte tímto směrem a že jste pokázal na tento chybějící prvek. K zbytku eh, paní eh, Niebler, eh, která hovořila jménem pane, pana Langena, schrnula klíčové věci, které musí řešit tento výbor. Já nebudu zacházet do podrobností, protože tuto práci nechám na vás a vy víte, v čem spočívá návrh komise. Eh, chtěl bych zde pohovořit o dvou věcech. Za prvé, to, co řekl pan Poche, protože on hovořil o velmi důležité věci. A to je ta eh, in, informace, eh, kterou Acer potřebuje pro monitorování trhu. A ta situace není opravdu uspokojivá. Všechno, co potřebujeme, abychom eh, posílili sběr eh, informací ze strany ACERu, eh, ze strany provozovatelů soustavy TSO, tak to je velmi důležité a je důležité to uspokojivým způsobem monitorovat. Pane Henkle, je určitě důležité potrhnout, že jsme opravdu snížili naši ambici, pokud je o náš návrh eh, k ACERu. A nemůžeme to ještě dále rozmělňovat, protože potřebujeme silný eh, koordinační orgán na regulatorní úrovni. A pan Škrlec tomu, co jste řekl. Já si myslím, že s pomocí tohoto výboru a pan Turmes osobně, my poprvé eh, jsme eh, zvrátili pořadí, protože dřív, pokud jde o Acer, protože dřív jsme řekli, že to komise neakceptuje, eh, předseda SIR byl zvolen nejdřív a potom to bylo na Aceru, ale my jsme trvali na tom, že předseda Aceru bude zvolen jako první a v rámci velmi otevřeného a transparentního řízení, kde bylo pět kandidátů. A volba síru byla až potom. Já nevím, jestli e, toto jsou demokratické volby a zdali můžeme říct, že sír zvolili stejného předsedu jako v ACERu, tak zali je to demokratická volba, protože SIR je soukromým orgánem. Nevím, jestli to můžete kritizovat, ale co je důležité pro nás, že volby do ACERu byly nejdříve řádným eh, postupem a takto se to udělalo poprvé eh, s pomocí členů tohoto výboru a komise. Děkuji vám. A nyní kolega Petersen, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Pracujeme teď pod určitým časovým tlakem, jak tomu je i u jiných e, věcí samozřejmě. Takže pokud jde o pořadí pozměňovacích návrhů, musíme být samozřejmě flexibilní, abychom zajistili určitou ucelenost eh, v míře, v které je to možné. Musíme věci naplánovat, ale já jenom k tomu, co řekl pan Henkel a jak zdůraznil, abychom nerozředěvali ten návrh. Aby se omezil protekcionismus. Já myslím, že to je důležité udržet tuto linii. Je také důležité demystifikovat některé názory na tento návrh. Toho si musíme být také velice vědomi v nadcházejících měsících. Myslím si, že ty diskuze dnes byly poměrně konstruktivní, takže jsem i nadále optimistou. A nyní nezbývá, než pokračovat v té dobré práci. Doufám, že to eh, dotáhneme tak, jak má být. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Pane zpravodaji, děkuji, Mortene, pane zpravodaji. A dovolte mi připomenout vám, že bychom měli hlasovat také 11. prosince ve Štrasburku. Začneme pravděpodobně v 7, v 7 hodin. Takže si to prosím zařiďte abyste měli hlasovací karty, abyste v lístky měli si pořízené abyste tam v sedm večer byli v pondělí. Tímto vám děkuji, kolegové. A čeká nás poslední bod na dnešním, dnešním pořadu jednání, a to je riziková připravenost eh, v odvětví elektřiny. 233 pozměňovacích návrhů, již bylo předloženo, to je stále poměrně dost. Práce předtím, než ehm, se přiblížíme ke kompromisu. Návrh byl předložen kolegou Zanonátem, pravodajem 11. července. Máte slovo. Děkuji. Pane předsedo. Takže v tomto případu, případě je eh, naším cílem snížit eh, rizika související s elektřinou. A to v případech, kdy dojde případně k nějakým eh, incidentům, nějakým problémům. A dále je cílem také zredukovat počet eh, zařízení elektráren, protože v racionálním systému je možné snížit počet elektráren v návaznosti na, na bezpečnost. Jak bylo připomenuto, obdrželi jsme přes 200 pozměňovacích návrhů, což znamená, že nemáme příliš problémů při, při hledání řešení. Ehm, ovšem jsou tu, nebo vysvítají některé takové obecnější tendence, A pokud jde o ambice, ambice tak eh, tam si myslím, že těch návrhů je více. Mám zejména na mysli závazný charakter opatření na základě principu vzájemné pomoci a spolupráci regionů. Pokud samozřejmě se začneme zabývat podrobnostmi, tak se nám určitě podaří rozptýlit eh, případné obavy. Um, nelze zabezpečit energetickou bezpečnost bez kritérií maximální interoperability s tím, že musíme vyhodnocovat výkonnost um, národních systémů A bezpečnost členských států musí být eh, naší prioritou. Pokud jde o výkonnostní parametry, tak je zapotřebí, aby Evropská unie plnila tu úlohu, kterou jí smlouvy dávají. V rámci pozměňovacích návrhů jsem zaznamenal podporu tohoto cíle Vzájemná pomoc, to je další aspekt. Ta nedávná energetická krize eh, hovoří sama za sebe. Tam, kde existují energetické hranice, tak dochází také ke zhoršování krizí. Vede to k potenciálním hospodářským, sociálním a jiným škodám. I k tomuto jsme dostali další pozměňovací návrhy a většina souhlasí s tím, co je uvedeno v mé zprávě. To znamená, že je řeč o vzdálenostích, o, o různých netržních opatřeních, které směřují eh, k tomu, aby se překonaly energetické hranice. Ale důležitá právě je uplatnitelnost opatření, které by měly být realizovány pouze výjimečně. A pokud dojde k poskytnutí nějaké pomoci, mělo by se to vykompenzovat v, v kontextu toho, jak se mezi sebou strany dohodly. Jinak eh, další věc, která se týká nastavení trhu, která může být kontroverzní. Abych eh, rád v dalších eh, setkáních se pokusil se stínovými zpravodaji, pokusil najít nějaké řešení na eh, propojení, eh, pokud jde o propojení sítí, nastavení trhu a synergii. A pokud jde o ROC, pokud jde eh, tedy ta regionální koordinační centra, tak tam jsem zaznamenal několik scénářů, jednak důležitost uznat, nějakým způsobem jejich fungování, pak si uvědomit, že to, bude, že to budou technická operační centra, spadající pod státní orgány a makroregiony, které si vytvoří členské státy. A nebo alternativa je zamítnout tento koncept a držet se stávajícího systému mně se líbí spíš ta první varianta, první přístup, čili ať už jde o obsah či o samotnou metodu. A to je právě z toho důvodu, z čeho vychází i vlastně princip vzájemné pomoci. Tato centra jsou důležitá z hlediska postupné regionalizace a rozdělení pravomocí mezi EU a členskými státy. Tímto způsobem bychom měli přispět k dalšímu odstraňování překážek na trhu. A pokud jde o metodu, tak soudím, že na základě těchto a dalších úvah by bylo eh, nejlepší eh, řešit tuto situaci tak, abychom o, o tom pak mohli hlasovat jednomyslně. A ještě k několika pozměňovacím návrhům, které se zaměřují na kritérium e, zachování e, důvěrnosti v souvislosti s plány vyhodnocení rizik, zaměřují se na zapojení zúčastněných stran, ať už jde o metodiku či vyhodnocování rizik. A pokud jde o tedy rozhodující mechanismy a ACER a národní orgány, tak i tady je potřeba, ta, abychom ty propojení ještě rozpracovali, ale myslím, že již nyní lze říci, že jsem nezaznamenal velké, roz, velké rozdíly mezi skupinami a věřím v, v možnost brzké dohody mezi skupinami. Pokud jde o technické zasedání, jehož se účastnila i komise, tak to proběhne ještě v úterý. Chceme se bavit o jakési předběžné architektuře těch jednotlivých kompromisních návrhů. A na základě toho, co jsem uvedl, bych ještě rád kolegy Eh, upozornil tedy na to, že připravím aktualizovanou verzi tohoto návrhu, kterou kolegové dostanou do nadcházející schůze. Máme tu také různé aspekty, u nichž je potřeba postupovat poměrně obezřetně, je potřeba pracovat paralelně na straně jedné se věno, budeme věnovat různým scénářům, ale pokud jde o spolupráci e, s radou, na straně druhé je potřeba konsolidovat e, co nejpodrobnější pozici. Tak, abychom pak dospěli ke konsenzu v rámci parlamentu. Takže to prozatím z mé strany je vše. Děkuji za pozornost a za vaši práci. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji, to, byla zatím nej, to byl zatím nejdelší příspěvek. Já jsem vás nechtěl přerušovat, protože máme ještě čas, ale 8,5 minuty, to je absolutní rekord. Takže přejdeme dál. Pan Niedermayer za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já si musím eh, rozmyslet, jaký rekord stanovím já. Eh, já jsem rád, že tady mohu být. Právě jsem přišel z Panama z kůze. Tam máme 14 pozměňovacích návrhů, takže je úleva, že můžeme mluvit o tématu, kde jich máme méně než 300, ale nejde o čísla, jde o podstatu, ta je důležitá. Proto chci poděkovat panu Zanonatovi za, tuto rekord, za tento rekordní řeč, vynikající práci jeho týmu, jeho samého. Co se týče obsahu pozměňovacích návrhů, zpráva o při rizikové připravenosti je asi nejméně problematické téma v balíčku čisté energie, která je zásadní pro budoucnost evropské energetické politiky. Proto doufám, že zachováme ambice této zprávy a e, vede to k lepší rizikové připravenosti za nižší náklady, větší připravenosti občanů i podniků v Evropě, což je cílem tohoto návrhy. Co se týče naší frakce, my se chceme zaměřit na větší bezpečnost, tržní orientovaný přístup, dobře fungující energetický trh nikdy nevede ke zhoršení krizové situace. Proto bychom se měli zaměřit eh, odstranění překážek na trhu a narušení trhu, které by umožnily vyšší bezpečnost a nižší náklady. Spolupráce mezi členskými státy by se měla posílit na regionální úrovni, aby se vyloučila nevhodná státní interpence především omezování přeshraničních toků a kapacit, což je eh, často mm, situace i v době, kdy není krize, musí občané a eh, eh, firmy platit vyšší ceny za elektřinu. Všichni aktéři měli být konzultováni během různých fází, připravování plánu připravenosti na riziko pro zachování transparentnosti, ale musíme si uvědomit, že legislativa musí zajistit důvěrnost citlivých informací, která musí být zachována, protože to by mohlo podkopat bezpečnost. Velice se těším na spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodaji. Každopádně jdeme správnou cestou, pracujeme na dobré zprávě a máme silnou pozici eh, jako parlament v jednání s radou. Děkuji, pane kolego. Jménem EKR e, pan kolega Fox. Děkuji, pane předsedo, já budu také stručný. Moje frakce podporuje návrh komise, chce zvýšit odolnost členských zemí pro eh, případ nouzových situací. Musíme být schopni poskytnout pomoc v případě potřeby na základě jasného rámce. Musíme rozšířit síť za hranice, aby tam byly eh, třetí státy, jejichž elektrická sítě je integrovaná s, na, s našimi. Proto vítám návrhy, které rozšíří e, působnost členů EEA, na členy EEA a další země. Netržní mechanismy musí e, zajišťovat jistotu všem účastníkům trhu, co se týče kompenzace. Pok- a podmínky, kdy bude tento mechanismus umožněn. Souhlasíme s pozměňovacími návrhy, že jsou konsistentní s nedávno přijatou nařízení o e, dodávkách plynu. Musíme zvýšit transparentnost, ale citlivé informace musí zůstat tajné. My podporujeme ACER, ale nechceme zvyšovat jeho roci, roli. Vidíme ale vyšší roli koordinační skupiny pro elektřinu. Většinu práce dělá ENSOI. Eh, co se týče o eh, regionálních operačních center, my preferujeme eh, regionální kooperační centra, která lépe vystihuje jejich roli. Makroregiony, jak navrhují zelení, nemají podporu mm, nezávislých hodnotících center a hrozí další, administrativní, mm, další vrstva administrativy. Chápeme Eh, problematiku rovnováhy mezi národními, regionálními a evropskými aktéry, kteří musí spolupracovat. Nicméně myslíme, že možné dosáhnout kvalitní dohody. Těším se na spolupráci se spravodajem a kolegy stínovými spravodaji. To byly dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Za ALDE kolega Peterson. Děkuji, pane předsedo. Já si vezmu slovo jménem paní Mlinár, která je stínovou zpravodajkou, která tady bohužel nemůže být. Ona vítá pozměňovací návrhy, eh, co se týká připravenosti rizika v oblasti energetiky. Často jsou, jsou tam důležité um, body týkající se odpovědnosti různých aktérů systému, kompenzace za mechanismus solidarity, zajištění rovnováhy mezi transparentností a důvěrností citlivých dat. Stínový zpravodaj předložil pozměňovací návrhy eh, tomuto a k zlepšování načasování identifikace krizových scénářů a přípravu krizi, krizových plánů. Zdůrazňuje význam koherentnosti mezi regionálních a národních plánů v krizových scénářích. Koherence je klíčem této oblasti, stejně jako v jiných dalších částech balíčku čisté energetiky. Musíme zajistit uh, mm, respektování nově schválených kodexů sítí a také spolupráce mezi regionálními centry, jakkoliv budeme nakonec nazývat. Těším se na další spolupráci s pravodajem a dalšími stínovými zpravodaji na tomto tématu. Děkuji. Děkuji jménem eh, Rebeky Harms, stínové zpravodajky za zelené, pan kolega Škrlec. Děkuji, pane předsedo se chci, omlu, chci omluvit kolegyni Harms, která nemohla se účastnit této diskuse. Já přečtu její stanovisko ke zprávě. Když čelíme krizové situaci členské státy jedne, jednostraně, což nemá smysl v, na jednotném propojeném trhu. Jeden příklad, jak se chovaly členské státy během krize v východní Evropě na začátku roku, Bulharsko zakázalo export na 27 dní bez ohledu na tržní situaci a byl tam velký spillover pro sousední země, což podkopalo důvěru v trh a ceny byly vyšší pro všechny spotřebitele. Došlo z, e, 27 milionů euro pro bulharské generátory. Členské státy měly být připraveny spolupracovat v krizi eh, pomocí celoevropského krizového managementu dobrovolný eh, systém ad hoc bez povinností, který navrhuje rada, by prostě nefungoval. Rebecca Harms navrhuje 60 pozměňovacích návrhů, které mají pomáhat členským státům Například místo toho, aby zůstali bez informací, Evropský regulační orgán by měl členským státům poskytnout společná doporučení, řešení, jak bránit krizovým situacím, identifikovat tržní, tak netržní opatření a principy kompenzačních programů eh, pro vyjednávání dohod na regionální úrovni. Další mm, pozměňovací návrhy paní Harms mají zajištit preference trhu, nikoli netržním opatřením. Netržní pravidla jsou nákladnější pro spotřebitele, měly by se používat jako poslední možnost, pokud to bude odůvodněné. Ex post hodnocení je velmi důležité mm, pro kontrolu přijatých opatření a budoucí využívání netržních opatření. Paní Harms chápe, že vš- ne všechny problémy zařešit na tomto místě, ale chce identifikovat specifická rizika, které souvisí s přílišným spoleháním například na jeden zdroj a e, možnost uh, řešení nedostatků z centra. Děkuji. Pán kolega Seduaga, kostínový zpravodaj za GUE. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, co se týče rizikové připravenosti v odvětví elektřiny, my jsme přišli s pozměňovacími návrhy ve dvou směrech, které považujeme za důležité. Za prvé, my sdílíme názor, že je eh, potřeba mít eh, rizikové scénáře na evropské úrovni, ale nemyslíme si, že síť energetických firm, tedy ENSOI, že by to bylo vhodným eh, řešením. Protože eh, potom budou eh, vlastně soudcem i trestaným v tomto procesu. Je důležité, abychom měli organismy v evropském zájmu. Je důležité, aby to byla agentura ACER protože může vystupovat eh, nezávisle na zájmech samotných firm. Víme, že pravidla trhu ve většině případů jsou eh, málo v souladu s duchem solidarity, Eh, což by mělo být eh, nejdůležitější v případě eh, takovýchto situací. Měli bychom opustit dogma trhu a měli bychom se soustředit na spolupráci mezi členskými státy. Proto ten ta druhá linie je, že my si myslíme, že je důležité přerušit mm, platnost pravidel trhu v případě, že to povede ke zhoršení situace v případě těchto situací. A takto se lišíme tedy od návrhu komise. Děkuji vám. A pan, jo, pan Kohlíček? že tento materiál je velice důležitý, protože v momentě, kdy některé ze států Evropské unie zahájily takzvané ozelenění své energetiky, tak se začínáme setkávat, zejména v okolí Německa, s obrovskými výkyvy eh, při přetocích energie mezi Německem a okolními státy. Eh, loni Poláci na svých hranicích u vysokonapěťového vedení eh, instalovali oddělovací transformátory. To je v naprostém protikladu s tím, co tady říkal můj kolega, Eh, který vystupoval první jako zástupce PPE, protože právě tyto oddělovací transformátory chrání českou a polskou síť od vysokých přetoků energie v době, kdy fouká intenzivně vítr na Severním moři a kdy není ranní ani odpolední špička spotřeby elektrické energie. Eh, proto je strašně důležité, abychom si tohle uvědomovali, protože odstranění bariér na jedné straně může pomoci volnému trhu, na druhé straně může e, způsobit to, co způsobilo kdysi dávno blackout v Itálii, která je čistým e, importérem elektrické energie. Takže e, to je dobře, že ta zpráva je koncipovaná tak, jak je. Těch 300 pozměňovacích návrhů věřím, že vyřešíme správným způsobem a že budeme schopni do budoucna v rámci Evropské unie dělat i určité zásahy, které eh, budou odpovídajícím způsobem zohledňovat nespolehlivé zdroje. Nespolehlivým zdrojem je například fotovoltaika. Kdo máte fotovoltaiku na střeše, tak to jistě víte. Já mám tři malé fotovoltaiky, takže to velmi dobře znám. Musíte mít prostě k tomu záložní zdroj, který musí okamžitě reagovat na to, že sluníčko zašlo za mrak nebo že spadla jinovatka. U větrníků zejména eh, ve střední Evropě. Je to velmi nespolehlivý zdroj, protože maximálně 30 časového fondu dává energii. Čili zas tam musí být záloha. Proto tato zpráva je velmi důležitá, protože v momentě, kdy ozelenujeme zdroje energie, musíme všude počítat s tím, že musíme mít zálohu a zároveň musíme počítat s tím, že vysokonapěťová vedení musí být zokruhována a minimálně zdvojena. Česká republika v tom dělá svoje kroky. Německo doufám, že se ještě v několika pětiletkách připojí, protože sever, jich a východ, západ dodnes v Německu není propojen. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Další řečník, pan Paul Rubik. Děkuji, pane předsedo. Uh, mm, riziková připravenost v tomto odvětví samozřejmě se hrává velice významnou roli. My všichni víme, že kyber, eh, zločinnost, kybernetické útoky jsou na pořadu jednání a proto mm, tom budeme eh, diskutovat, budeme diskutovat o spolupráci eh, VEREK, to znamená vnitřním trhu eh, elektřiny a digitálním vnitřním trhu, především smart grids. NISA také společně vybudovat platformu, která v budoucnu bude zájemně komunikovat, co riziková připravenost má obrovskou význam, že spolupráce těchto tří agendur budoucnu bude stále důležitější a možná bychom v tomto výboru mohli zvážit zprávu s vlastní iniciativami, jak eh, právě v oblasti mezi mm, těchto, těmito agenturami eh, bychom mohli eh, zvážit iniciativu. Děkuji. Uh, yes, Děkuji vám, prosím. Uh, velmi stručně. Eh, pan Šankeli, tyto, eh, tato témata jsou velmi důležitá, dosahujeme dobrého pokroku a vy sám, eh, pane předsedo, víte o, znáte velmi dobře tento kontext. Takže k tomu, co řekl pan kolega Rubik, je to velmi důležité a my tomu asi nevěnujeme dostatečnou pozornost, protože i když jsme všichni pro energetickou unii a pro lepší propojenost, tak čím jsme více propojenější, tak potom jsme zase mnohem zranitelnější, eh, pokud jde o hledisko bezpečnosti. Spolupráce mezi eh, agenturami bude nejvýše důležitá. A myslím si, že potřebujeme k tomu eh, větší expertízu, abychom věděli, jakým způsobem eh, můžeme eh, vytvořit legislativu tak, aby zatímco pomáháme spotřebitelům, že jsme propojenější, tak toto vede k tomu, že jsme ohroženi kybernetickými Eh, zločiny a musíme to brát velmi vážně, protože čím jsme eh, propojenější, tak eh, tím jsme zranitelnější, protože může dojít opravdu k velmi závažným problémům. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Víme, to se jedná o velmi specifický problém, který souvisí s vaší zemí, Šone. A musíme udělat eh, všechno pro to, abychom zamezili krizím u vás doma a budoucnosti. A nyní bych chtěl eh, přivítat eh, naše hosty. Vítám hosty ze severního Hesenska, které přivítala a kteří jsou hosty paní eh, Martiny Werner. Eh, děkuji, že jste přišli mezi nás do našeho výboru a vítáme vás také v Evropském parlamentu. Můžete si nasadit eh, sluchátka. Ne, ne. Něco nefunguje? Dobře. Děkuji vám. an. Od začátku tady bylo málo lidí a dokonce eh, tady také všichni nezůstali, ale jeden, co je tady od začátku, tak to je pan eh, ředitel eh, Borghardt. Prosím, pohovořte jménem Evropské komise. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Komise obecně velmi pozitivně nahlíží na všechny pozměňovací návrhy. My za ně děkujeme. Tento návrh zprávy, eh, který je opravdu velmi eh, dobrým eh, dokumentem pro toto tak důležité téma. A pokud to Eh, mohu říci, eh, kdyby komise mohla, tak by to bylo tak, jak o tom eh, hovořil pan Niedermayer. A to zachovejme, prosím, ten ambiciozní cíl, protože návrh zprávy, kde je tolik pozměňovacích návrhů, které se ubírají eh, stejným směrem, tak eh, zlepšují ten ambiciozní cíl a tím se to posiluje. A to je ten směr, kterým bychom měli jít. Eh, proto velmi rád slyším, že většina řečníků podporuje tento přístup. Nebudu nyní opakovat všechno, ale pan zpravodaj Zanonato, to, co řekl, to bylo opravdu eh, velmi dobrým úvodem, co říkal tedy přes 8 minut. On popsal velmi dobře, eh, co je podstatou této složky. A nyní bych chtěl říci, že v tomto návrhu není překvapením, že komise nepodporuje to, co řekl pan Benito Ziluaga a to, že bychom měli přerušit tržní opatření, protože eh, fungující trh eh, s přeshraničními toky je zásadní, abychom vyřešili krize a není součástí krize, protože když půjdeme eh, příliš daleko a uděláme netržní opatření, tak tam budou potom národní opatření, zákazy dovozu a tak dále. A to opravdu jde proti zásadě vzájemné pomoci a solidarity, což je klíčem a to je prostě pro mě hlavní zásadou nade vše, když hovoříme o rizikové připravenosti a řízení rizik. Ehm, vzájemná pomoc, solidarita a přes tržní opatření tohoto dosáhneme nejlépe. A závěrem, pane Rubiku a e, druhý e, pan poslanec, já plně chápu, kybernetická bezpečnost je zcela zásadní, ten váš návrh velmi vítáme a my bychom vás chtěli eh, podpořit eh, tu vaši iniciativu a my přispějeme, jak to jen bude možné. Děkuji vám mnohokrát, pane řediteli, za vaše vystoupení vy máte stříbrnou medaili, eh, protože ten první projev byl přes 6 minut. Takže A já bych eh, chtěl, chtěl všechny zde eh, přivítat, všichni, kdo jsou tady, všechny naše hosty. Všichni tedy mají nyní sluchátka, všichni naši hosté a jste tedy Eh, ze severního Hesenska a vítáme vás jako hosty paní Martiny Werner a vítáme vás. A nyní jsem přešel k polštině, tak abyste sami slyšeli, že máme 28 eh, eh, jazyků zde v parlamentu a nikdy jinde na světě to není možné. Chcete vystoupit, prosím? Pane předsedo, já bych vás chtěl informovat, že eh, Research Service Evropský parlament eh, přišel eh, ze studií, kde se hovoří o o věcech, které analyzují think tanky. A tady máme tato, tuto studii, kterou jsme doplnili. A na Twitteru to je. A je to analýza k technologiím a pro nás jako pro výbor eh, pro průmysl je to zajímavé a já bych vás chtěl požádat, abyste eh, tady tento, eh, tuto zprávu o globálním trendometru rozdali, protože si myslím, že je to opravdu velmi dobrý základ pro naši práci. Děkuji vám. Ale my bychom měli nyní ukončit diskuzi vystoupením našeho zpravodaje. Pane Zanonáto, Děkuji vám, pane předsedo, budu velmi stručný a děkuji vám za trpělivost, eh, že jste mě poslouchal 8 minut a půl. Eh, eh, vidíte, že v Padově a v Polsku, že jsme propojení Kopernikus, Vitelo, tak to jsme navzájem propojení. A také vy máte básníka eh, Košanovského, který také eh, studoval v, mm, v Padově. Takže děkuji vám, že jste tak eh, chápající. Já jsem si velmi pozorně vyslechl všechny vaše příspěvky. Poslouchal jsem velmi pozorně pána z komise a uvidíme se znovu v úterý a budeme pokračovat. Děkuji. Děkuji. Takže 11. prosince na výboru v, eh, jo, a začínáme v 7 večer ve Štrasburku. Poslední, zas, to bude poslední eh, zasedání pos, eh, v letošním roce. Máme ještě něco v bodě různém? Nic, tedy jenom rozdat všechny dokumenty, jak to navrhl pan kolega Rubik. Další eh, zasedání našeho výboru 16. listopadu 3 odpoledne až do 6.30. Ne 2.30. 3 hodiny. Dobře. Takže zpátky na 3 hodiny. Děkujeme.